Dobrý den. Dobrý den vám přeji všem. Zahajuji zasedání. A mm, prosím laskavě, už se všichni usaďte. Jak víte, podle programu máme eh, před sebou prohlášení kandidátky na předsedkyni komise. Já chci připomenout kolegům, že pro tuto diskuzi eh, nebudeme mít spontánní vyjádření catch the eye ani modré karty. Začneme se samotným programem a dám slovo paní von der Leyen, aby přednesla svůj projev. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanky a poslankyně. Přesně před 40 lety první předsedkyně Evropského parlamentu Simone Weil byla zvolena a představila svou vizi Evropy, která bude jednotnější a spravedlivější. A právě díky ní a díky všem ostatním evropským ikonám já dnes zde mohu představit vlastní vizi Evropy. 40 let na to já tedy s velkou hrdostí mohu skonstatovat, konečně opět je to žena, která je tedy kandidátkou na post předsedkyně Evropské komise. Jsem kandidátkou díky všem, kteří prolomili bariéry a konvence. Jsem kandidátkou díky všem, kteří vybudovali Evropu míru, Evropu jednotnou, Evropu hodnot. Toto evropské přesvědčení mě, mě vedlo celý můj život a celou kariéru jakožto eh, matky, lékařky a političky a právě eh, tato odvaha a tato průbojnost průkopnic, jako byla Simone Weil, eh, mě inspirovala v mé vizi Evropy a právě i v tomto duchu se bude, mm, budu řídit Evropskou komisi, pokud budu zvolena předsedkyní. Pane předsedo, Dámy a pánové poslanci, otcové a matky zakladatelé Evropy eh, z trosek a popele Evropy vytvořili obrovské dílo. Mír, silný společný trh, eh, bezhraničné obchodování, výzkum, práci. 500 milionů Evropanů a Evropanek dnes žijí mezi Rigou a Limasolem, Aténami a eh, eh, dalšími městy v blahobytu a stabilitě. Generace mých dětí si eh, život bez eh, tohoto evropského domova vůbec eh, nemohou představit. Když se tato šťastná generace narodila, mysleli jsme si i my, rodiče, že to bude takto pokračovat dál. Dnes je i těm posledním jasné, že musíme opět bojovat, že musíme opět povstat za naši Evropu. Celý svět stojí před výzvou, jak naložit s destruktivními silami, eh, které se nevyhnou ani Evropě. Demografická změna, globalizace hospodářství, razantní digitalizace světa práce a samozřejmě klimatické změny Žádná z těchto eh, metahnutí se nám eh, nevyhne. Dlouho se o nich hovořilo. To nové je, že dnes jako občané a občanky Evropy, bez ohledu na to, kde, v které zemi žijeme, tyto výzvy konkrétně cítíme. Ať už jsou to finští zemědělci, kteří jsou postiženi suchem, ať už je to eh, smrtonosné horko ve Francii, cítíme klimatické změny eh, konkrétně, ať už je to důchodkyně v Irsku, anebo E, dělník v Polsku, který se po 20 letech e, práce musí nově kvalifikovat, aby si zachoval svou práci. My všichni cítíme digitalizaci konkrétně, ať už jsou to regiony v Evropě, kde školy, nemocnice, podniky zavírají. Cítíme demografickou změnu zcela konkrétně. Toto vše zanechalo e, lidi pocitem ztráty kontroly. Znamená, že došlo k určitému pocitu ztráty s našimi komunitami a žádná z těchto velikých výzev nezmizí. Ovšem existují různé možnosti, jak reagovat na tyto trendy. Někteří se obrací k autoritářským režimům, někteří si kupují globální vliv, vytváří určité závislosti tím, že investují do přístavu a silnic a jiní se obrací k protekcionismu. Žádná z těchto možností ovšem není naší cestou. My chceme multilateralismus, chceme spravedlivý obchod, chceme řád, který je založen na pravidlech, protože víme, že je to lepší pro nás, pro všechny a my to musíme udělat právě tímto evropským způsobem. Ale pokud skutečně se vydáme touto evropskou cestou, tak se musíme nejprve opětovně zabývat naší jednotou, protože pokud budeme jednotní uvnitř, tak nás nikdo zvenku nerozdělí. Pokud překročíme všechny tyto překážky, tak budeme schopni výzvy budoucnosti změnit v příležitosti budoucnosti. Vážení poslanci, vážené poslankyně, Největší výzvou je, aby naše planeta byla zdravá. Toto je ta největší příležitost a zároveň výzva současného světa. Byla bych ráda, aby právě Evropa byla prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Pokud chceme, aby se to stalo skutečností, tak musíme samozřejmě překročit velice odvážným krokům naše cíle ohledně snížení emisí o 40 do roku 2030 nestačí. Musíme jít ještě dál. Musíme se snažit dosáhnout lepší výsledky. Potřebujeme postupný přístup, tak abychom zredukovali CO2 emise do roku 2030 o 50 a možná až 55 Evropská unie povede mezinárodní jednání v tomto ohledu, abychom zvýšili úroveň našich ambicí i všech velikých ekonomik do, roce, do roku 2021. Protože pokud chceme, aby jsme skutečně dosáhli tohoto dopadu, tak musíme být ambiciozně nejenom doma, ano, samozřejmě musíme, ovšem celý svět musí postupovat společně. Proto předložím takzvaný Green Deal for Europe v průběhu prvních 100 dnů um, v mém úřadu a předložím první evropský klimatický zákon, legislativu, která právě z roku 2050 udělá závazný cíl. To znamená, že musíme být ambiciozní a musíme investovat rozsáhlé prostředky. Veřejné finanční prostředky nebudou dostačující. Právě proto navrhnu udržitelný investiční evropský plán a budu se snažit aby část Evropské investiční banky se stala klimatickou bankou, což bude znamenat 1 trilion eur investic v následujícím desetiletí. Co to ale znamená? Znamená to změnu. Znamená to změnu a musíme přispět všichni, všechny sektory. Letecké odvětví, námořní doprava, samozřejmě i způsob, jakým my všichni cestujeme a žijeme, protože emise samozřejmě znamenají určitou cenu, která bude mít obrovský dopad i na to, jakým způsobem jednáme a žijeme. Tak abychom zajistili tuto změnu a aby naše společnosti byly schopné konkurovat na základě stejných pravidel, budu e, se snažit předložit i uhlíkovou daně na hranicích, aby zabránila e, úniku uhlíku. Samozřejmě, ale to, co je dobré pro naši planetu, to znamená, že to bude dobré i pro naše občany, pro naše regiony. Samozřejmě, že jsem si vědomá důležitosti kohezních fondů. Ovšem potřebujeme toho ještě více. Potřebujeme spravedlivou transformaci pro všechny, protože ne všechny regiony mají stejné podmínky. Ovšem všechny nás čeká společná budoucnost a společný cíl. Právě proto navrhují tento spravedlivý fond transformace, který by pomohl těm nejslabším. Toto je evropská cesta. Jsme ambiciozní, ale nikoho nevylučujeme a zároveň přinášíme jasnou perspektivu. Chceme-li uspět s tímto ambiciozním plánem, tak musíme samozřejmě mít velice silnou ekonomiku, protože to, co chceme utratit, to musíme nejprve nějakým způsobem získat, vydělat musíme posílit páteř naší ekonomiky malé a středně velké podniky, protože to jsou inovační podniky, jsou flexibilní, reagují rychle, vytváří pracovní místa, poskytují školení, poskytují vzdělávání pro naše mladé eh, lidi. Ovšem mohou to provádět pouze, pokud budou mít přístup ke kapitálu na našem vnitřním trhu. Musíme odstranit bariéry, překážky, otevřít naše dveře a dokončit unii kapitálových trhů, protože naše malé a středně velké podniky si to zaslouží. Ale samozřejmě, že musíme rovněž pracovat v rámci paktu růstu a stability, protože když potřebujeme investice a reformy, tak samozřejmě musíme zároveň zajistit, aby jsme je získali. Musíme využít veškeré pružnosti, flexibility, kterou nám pravidla umožní. My jsme hrdí na naši ekonomiku a chceme, aby naše hospodářství byla ještě silnější. Ovšem je zde taková jasná a jednoduchá logika, protože si musíme uvědomit, že to nejsou lidé, kteří slouží naší ekonomice, ale je to ekonomika, která slouží našim lidem. Naše sociální tržní ekonomika musí sladit eh, potřeby trhu s potřebami sociálními. Právě proto zacílím evropský semestr tímto směrem, tak abychom nadále plnili naše cíle, udržitelné cíle, udržitelného rozvoje a zároveň budu bránit férové daně, ať už je to digitální odvětví nebo jiná odvětví. Obrovské technologické společnosti mají obrovské zisky v Evropě. To je v pořádku, my máme otevřené trhy a líbí se nám konkurence. Ovšem, pokud mají takové obrovské zisky na základě výhod našeho vzdělávacího systému, našich šikovných pracovníků, naší infrastruktury, našeho sociálního zabezpečení, tak samozřejmě není akceptovatelné aby měli obrovské zisky a neplatili téměř žádné daně, protože obchází naše daňové systémy. Chtějí-li mít takové obrovské zisky a výhody, tak samozřejmě se o všechnu zátěž musí s námi rovněž podělit. Dámy a pánové, samozřejmě, že musíme v Evropě využívat náš potenciál, náš talent, naši diverzitu, naše šikovné občany a pracovníky. Jde o to vytvořit spravedlivější a ne rovnostářskou unii. A to bude myšlenka, kterou se bude řídit eh, eh, po celou dobu, stejně jako jsem to dělala v minulosti. Již uplynulo hodně doby, když jsem byla ministriní pro rodinu a sociální záležitosti, když jsem bojovala za rodičovskou dovolenou a za přístup k péči o dítě. Ale boj za spravedlnost nikdy nekončí. Je mm, tvrdě pracující rodiny mají problém vůbec výjít se svými penězi na konci měsíce. Já chci zajistit, že kdo pracuje, tak si vydělá. V sociálně tržní ekonomice každý člověk, který pracuje na plný úvazek, by měl vydělávat minimální plat, který mu bude stačit na důstojný život. A tudíž vytvoříme rámec Eh, abychom respektovali naše trhy práce, ale já myslím, že eh, optimální bude eh, kolektivní vyjednávání, vyjednávat s odbory, se svazy zaměstnavatelů, mm, mm, tak, abychom tu minimální mzdu dostali do všech sektorů a regionů. Já vím, že jsou zde různé modely, ale musíme vytvořit rámec a já chci lepší ochranu těch, kteří přijdou o práci, nebo když třeba ekonomika je postižena krizí. A e, tedy evropský režim pro nezaměstnanost, e, tak abychom mohli pomáhat lidem v dobách e, různých extrémních situací. Samozřejmě existují národní systémy pro pomoc nezaměstnaných, ale zde je třeba zavést takový zajišťovací systém evropského charakteru v Evropě takový záruční systém. A také i já věřím ve spravedlnost pro mladé lidi. Nezaměstnanost mladých představuje 14 v Evropě od 5 procent až e, ke 40 procentům v některých zemích. To nemůžeme akceptovat. A mladí lidé, e, ti mají své aspirace, ti e, chtějí práci, chtějí budoucnost a je to na nás, abychom jim pomohli. Takže já eh, jako ministrině v naší eh, zemi, tak jsem eh, pracovala na, záruky, na záruce pro mladé a to musí fungovat všude a já podpořím i myšlenku Evropského parlamentu, to znamená strojnásobit rozpočet na Erasmus v příštím období. Musíme se eh, starat o ty nejvíce zranitelné, tedy naše eh, eh, děti. Musíme bojovat proti chudobě. Já mám sedm dětí, takže vím, že je to velice důležité, aby děti měly přístup k vzdělání, k koníčkům, ke sportu, k milujícímu prostředí, a takže musíme vytvořit záruku pro děti, tak aby každé dítě, které je ohroženo sociálním vyloučením a chudobou v Evropě, aby mělo přístup k těm nejzákladnějším právům, jako je škola a zdravotnictví. A to se nám velice vyplatí, až pak vyrostou. A to bude součást mého akčního plánu vytvořit takový pilíř sociálních práv. Já eh, Eh, začnu doma. Já zajistím, eh, začnu tedy u sebe, zač, zajistím plnou genderovou rovnost eh, v kolegiu komisařů. Pokud členské státy nenavrhnou dostatek ženských kandidátek na posty komisařek, tak nebudu váhat a budu chtít nová jména. Od roku 1958 jsme měli 183 komisařů, ale pouze 35 žen. To je méně než 20 My přece ale představujeme polovinu obyvatel. Chceme spravedlivý podíl. A také musíme otevřeně mluvit o násilí na ženách. Pokud jedna z pěti žen již zažila fyzické nebo sexuální násilí v Evropské unii a 55 žen mm, bylo sexuálně obtěžováno, tak to mm, vidíme, že není problém žen. Já tedy navrhnu, abychom Eh, násilí na ženách eh, dali na seznam eh, zločinů mm, ve smyslu tedy smlouvy a také je třeba, abychom tedy pracovali Istanbulskou úmluvu, protože to, pokud my tedy mezi sebou budeme zmenšovat rozdíly, které mezi námi existují, tím posílíme celou Unii. Dámy a pánové, Kolebkou evropské civilizace je řecká filozofie a římské právo. A náš evropský kontinent prošel nejchmurnější dobou, když nám vládli diktátoři a kdy neexistoval právní stát. Pro staletí Evropané bojovali tak tvrdě za svobodu a nezávislost právní stát. To je nejlepší nástroj, jak bojovat za tyto svobody a jak chránit ty nejzranitelnější v Unii. A právě proto nelze vůbec diskutovat o otázkách, jako je dodržování právního státu. A nikdy o tom se diskutovat ani nebude. Zajistím, že využijeme Eh, komplexní systém nástrojů, které máme na evropské úrovni a navíc ještě podpořím celoevropský mechanismus právního státu, aby bylo jasné, tento nový nástroj nebude alternativou stávajícím nástrojům, ale bude doplňkem. Komise vždy bude nezávislým strážcem smluv. Spravedlnost je slepá ale spravedlnost bude bránit principy právního státu, kdekoliv na ně bude útočeno. Dámy a pánové, právní stát je univerzální hodnotou, platí pro všechny. Za posledních pět let více než 17 tisíc lidí se utopilo ve středozemním moři, což eh, je v podstatě eh, hranice, kde je nejvíce úmrtí na světě a na moři panuje právo zachraňovat, zachraňovat životy. A v našich smlouvách a umluvách eh, existuje zakotvená právní i morální povinnost eh, dodržovat důstojnost každé lidské bytosti. Evropská unie může a musí tyto hodnoty bránit. Evropská unie potřebuje mít humánní hranice. Musíme zachraňovat, ale sami to nestačí. Musíme snížit nezákonnou neregulární migraci, bojovat proti pašerákům, převaděčům. Je to vlastně organizovaný zločin. Přece musíme eh, zlepšit právo na azyl, zlepšit situaci uprchlíků, například prostřednictvím humanitárních koridorů v úzké spolupráci s UNHCR. A musíme jednat rozhodně. Já vím, jak těžké tyto diskuze jsou a jak rozdělují společnost. Musíme řešit legitimní obavy řady lidí a zvažovat, jak překonáme tyto rozdílové názory. Já proto navrhnu nový pakt migrace a asilu, včetně dublinské reformy. To nám umožní vrátit se k plně funkční šengenské oblasti, funkčnímu Schengenu, tedy jako oblasti svobody pohybu, což je klíčem naší prosperity, bezpečnosti a svobod. A e, v tom bude mít tu protiváhu, že musíme posílit Evropskou agenturu pro ehm, ehm, pohraniční stráž a to ne do roku 2024, kdy se hovoří o posílení Frontexu, ale do doby daleko bližší. Musíme zmodernizovat eh, náš asilový systém, ehm, musíme eh, mít evropský asilový systém, který musí být skutečně společný Eh, můžeme mít pouze stabilní externí hranice, pokud dostatečně budeme pomáhat členským státům, těm, které jsou pod tím největším tlakem kvůli své geografické poloze. Proto musíme být solidární, musíme si vzájemně pomáhat a přispívat. Potřebujeme nový způsob eh, rozdělení břemene a musíme i eh, spravedlivě spolupracovat se zeměmi původu a tranzitu, což je v zájmu obou stran. stran. Diplomacie, ekonomický rozvoj, investice, stabilita, bezpečnost. Eh, to tam potřebují, aby lidé měli nějakou perspektivu. Já vám chci říci něco o této perspektivě. Před čtyřmi lety jsem měla to štěstí, že jsem přivítala 19-letého uprchlíka ze Sýrie. U mě doma, u nás v rodině nemluvil německy, měl strašný strach kvůli občanské válce a útěku, který zažil. Dnes, čtyři roky na to, mluví plyně německy, anglicky a samozřejmě arabsky. Stal se takovým community lídrem, Eh, stal eh, se tedy student na střední škole a mm, přes den pracuje a je tedy takovou inspirací pro všechny a jednoho dne se chce vrátit domů. Members. A vážení poslanci, jako ministrině obrany jsem mnohokrát navštívila tuto oblast eh, zničenou válkou. A nikdy nezapomenu na slova bývalého prezidenta Iráku Masuma, který řekl, chceme tady mít více Evropy. Svět volá eh, po více Evropy. Svět chce mít více Evropy. Věřím, že Evropa by měla mít silnější a jednotnější hlas ve světě a Evropa eh, musí jednat rychle. Proto se domnívám, že musíme mít odvahu přijímat zahraničně politická rozhodnutí kvalifikovanou většinou a stát za nimi semknutě. Uhelný kámen naší kolektivní obrany vždy bude NATO. Zůstaneme transatlantičtí a musíme se stát více evropští. A proto jsme vytvořili Evropskou obranou unii. Naše úsilí o vytvoření Evropské unie bezpečnosti a obrany je zakotveno v rámci rozsáhlé bezpečnosti. Stabilizace jde vždy ruku v ruce s diplomací, usmířením a rekonstrukcí obnovou. Naši vojáci a vojačky eh, pracují bok po boku s policaj, policisty, diplomaty a rozvojovými pracovníky. A vážení poslanci, tito muži a ženy si zaslouží nejvyšší míru respektu a uznání za eh, jejich eh, neúnavnou práci pro Evropu. Nemohu mluvit o Evropě, aniž eh, bych se nedotkla tématu našich přátel ze Spojeného království. Poprvé v roce 2016 se členský stát rozhodl opustit Evropskou unii. Je to eh, závažné rozhodnutí. Litujeme je, ale respektujeme je. Od té doby spolu se současnou vládou Spojeného království se Evropská unie intenzivně snažila zorganizovat spožádané vystoupení eh, Spojeného království. Dohoda o vystoupení uzavřená se vládou Spojeného království zajišťuje jistotu tam, kde Brexit vytvořil nejistotu, zejména eh, v zachování práv občanů a v zachování míru a stability na eh, ostrově Irska. Toto jsou také moje dvě priority. Nicméně jsem připravena na další prodloužení data odchodu pokud bude zapotřebí eh, tohoto času, a to z dobrého důvodu. V každém případě Spojené království zůstane naším spojencem, naším partnerem a naším přítelem. ctihodní poslanci, když jsem dorazila do Štrasburku před 13 dny, slíbila jsem že jsem přijela, abych naslouchala, naslouchala. Vyslechla jsem si vaše starosti, vaše naděje, vaše očekávání, politické eh, pokyny a vodítka, která jsem vám eh, zaslala, obrážejí vaše diskuse. A na základě toho, co jsem si vyslechla, jsem vyvodila závěry a učinila svá rozhodnutí. Za prvé, Chci, aby evropští občané sehráli vedoucí a aktivní roli v budování budoucnosti naší unie. Chci, aby Oni měli rozhodující slovo u příležitosti konference o budoucnosti Evropy, která bude zahájena v roce 2020 a bude trvat dva roky. Za druhé, chci, abychom e, spolupracovali na zlepšení systému špicn kandidátů, tedy vedoucích kandidátů. Chci, aby tento systém byl viditelnější pro široký elektorát a chci, abychom také řešili problematiku transnacionálních kandidátek e, v rámci rámci evropských voleb jako doplňující nástroj evropské demokracie. A za třetí, ano, podporují iniciativní právo pro Evropský parlament. Když tento parlament na základě většiny svých členů schvaluje usnesení požadující komisi, aby předložila legislativní návrhy, slibují a zavazují se, že budu reagovat legislativní akty eh, při plném respektování proporcionality, subsidiarity a eh, principu eh, lepší legislativní činnosti. Jsem přesvědčena, že naše silné partnerství dále zlepší náš hlas. Pane předsedo, mému otci bylo 15 let, když skončila strašlivá válka, eh, kterou eh, naše země přinesla Evropě smrt, zkázu, vyhnání a zmar. Často nám, svým dětem, mě a šesti sourozencům o tom vyprávěl. Často vyprávěl o tom, co to znamenalo, když nám ostatní země opět podali ruku a přijali nás zpět do kruhu demokratických zemí. Začal u společenství uhlí a oceli a řekl nám, opět obchodujeme a když se obchoduje, tak se uzavírají přátelství a přátelé po sobě nestřílejí byl šéfem kabinetu u von der Gröbena v komisi Waltra Hallsteina a později byl generálním ředitelem pro otázky hospodářské soutěže. Proto jsem se narodila v Bruselu a stala se Evropankou ještě předtím, než jsem později pochopila, že jsem Němkou a Dolní Saskou. A proto pro mě existuje pouze jedno. Evropu posilovat, a podporovat. A ten, kdo chce spolu se mnou Evropu posilovat, podporovat v růstu a v rozkvětu, mě bude mít jako vášnivou bojovnici po svém boku. Kdo ale chce Evropu oslabovat, štěpit, anebo ji připravovat o své hodnoty, ten ve mně bude mít zavilou odpůrkyni. Když můj otec zestárl a dospěl ke konci svého života, se jeho příběh o Evropě změnil. Už nemluvil o válce. Řekl, Evropa je jako dlouhé manželství. Láska se možná již nezvětšuje, ale prohlubuje se. Protože víme, že se můžeme jeden na druhého spolehnout v dobrých i v těžkých dobách, protože víme, že se můžeme přijít, ale opět se usmířit, protože nikdy nezapomeneme, proč jsme do tohoto svazku vstoupili. A my zde všichni v tomto prostoru žijeme v Evropě, která rostla, která zráhla, která sílila se svými 500 miliony občanů. Více než 200 milionů lidí šlo k volbám. Tato Evropa má vliv, tato Evropa chce převzít odpovědnost za sebe a pro svět. To není vždy snadné, to vím, je to bolestivé a náročné, ale je to naše nejušlechtilejší povinnost. Lidé chtějí vidět, že splňujeme sliby, že pokračujeme dále. Moje děti mi právem říkají, nehrajte na čas, dělejte něco z toho a proto kandidují a k tomu potřebují vaši pomoc a potrobu, podporu. A proto vyzývám všechny Evropany a Evropanky, aby mi v tom pomohli. Je to to nejdrahocenější, co máme. Ať žije Evropa. Vive l'Europe. Long live Europe. Grazie. Grazie alla signora. Děkuji paní von der Leyen, děkuji za projev a nyní dáme slovo předsedům eh, politických skupin. Začneme Manfredem Weberem. Máte slovo. Vážená paní von der Leyen, vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Po volbě našeho předsedy před dvěma týdny je na pořadu dne volba předsedkyně Evropské komise. Děkuji Ursule von der Leyen za její eh, program, za její nápady, návrhy k budoucnosti Evropy. Pro nás jako frakci EPP jsou naše volební sliby v centru pozornosti. Sliby, které jsme dali lidem, jsou pro nás eh, hlavní orientací. 40 milionů lidí zvolilo 130 poslanců EPP. Těmto lidem jsme zavázáni a očekávají od nás, že témata, která jsme slíbili, naplníme. Spravedlivou Evropu se srovnatelnými životními podmínkami pro všechny. Moderní Evropu, kde zůstaneme eh, vlastně prostorem pro výzkum světa. Bezpečnou Evropu, která eh, zajistí hranice pro ilegální migraci a současně bude pomáhat lidem v nouzi. Eh, světu otevřenou Evropu, která bude obchodovat a žít v partnerství s Evropou Afrikou a ekologickou Evropu, která ochrání eh, klima. Ursula von der Leyen je křesťanská demokratka, je přesvědčivá Evropanka a eh, proto spolu s ní budeme naplňovat eh, naše volební sliby. Evropská lidová strana dnes semknutě jednotně Urzulu von der Leyen podpoří. Děkuji Franci Timmansi, Ská Kellerové, Basi Eichhautovi a dalším za jejich angažovanost během volebního klání. E, já jsem si užíval e, volební klání, užíval jsem si být kandidátem, věcně bojovat e, za Evropu, přesvědčovat lidi a pak jako demokrat respektovat volební výsledek. 201 milionů lidí se zúčastnilo eh, voleb eh, v Evropě. Eh, jaká oslava demokracie a přáním je mm, získat demokratickou Evropu. Vývoj posledních dní toto jednoznačné znamení lidí vždy nepodpořil. Když eh, například demokraticky nominované kandidáty z stranicko-politických egoismů označíme za nevolitelné, tak z toho vzniká ehm, poškození demokracie. Ano, vznikly škody, ale eh, vzniklou škodu nelze napravit tím, že vytváříme nové škody. Evropa nyní potřebuje akceschopnost a stabilitu. Proto moje frakce před dvěma týdny sociálně demokratického kandidáta Davida Sasoliho podpořila na funkci předsedy parlamentu. A já nyní Očekávám, že další podpoří Ursulu von der Leyen na funkci předsedkyně Evropské komise. Právě já dnes říkám, že se musíme na sebe spolehnout. Pouze tak se nám Evropa může vydařit. A samozřejmě Samozřejmě musíme v nadcházejících pěti letech stát ve znamení demokratické Evropy. Eh, legislativní, iniciativní právo, lepší kontrola implementace evropského práva, právní zakotvení koncepce špicn kandidátů, tak, aby eh, zákulisní eh, dohadování eh, skutečně konečně patřilo do minulosti. Já se budu zasazovat o Evropu, která patří lidem. Pro nás, křesťanské demokraty, je dnešek dnem nového začátku. Chceme konečně začít pracovat, začít utvářet novou budoucnost s Ursulou von der Leyen jako předsedkyní Evropské komise. Děkuji Děkuji, pane Webre. Pérez. Děkuji, pane Webre, paní předsedkyně Garcia Pérez za socialistickou politickou skupinu. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní von der Leyen. Toto je významný den, eh, den, který píše historii. Do, v našich rukách je budoucnost Unie a moje politická skupina, která od samého eh, počátku je eh, proevropská, má to svém DNA, takže my neseme odpovědnost vůči občanům, kteří v nás vložili důvěru a proto chceme jednat odpovědně. Chceme mít jistotu, že v příštích pěti letech my vytvoříme základy pro udržitelnou budoucnost pro všechny Evropany a Evropanky. Dovolte, abychom v tento den si připomněli velkého Evropana, který právě před 40 lety v tomto parlamentu si vzal slovo Willy Brandt a na plénu, který, které se konalo po prvních volbách, přímých volbách eh, v roce 79, eh, eh, tak on řekl, co je třeba si připomenout. On litoval, že tady chybí demokracie v Evropě pořád a že tedy to trvalo dlouho, než se zavedly přímé volby. A zde evropské instituce už tehdy se jevily jako vzdálené občanům a proto bych chtěla, aby zde poslanci začali mm, pracovat přes různé ideologické rozpory, geografické rozdíly, abychom řešili problémy lidí a především, abychom se propojili s mládeží. 40 let po projevu, jeho projevu, tak v podstatě je to pořád živé téma. A nám socialistům se zdá, že evropská demokracie eh, postupuje Eh, velice pomalu. My jsme vložili velké iluze v myšlenku špicen kandidátů, bojovali jsme za nadnárodní kandidátky, ale nepodařilo se, takže ale nemůžeme se vzdát. Evropská demokracie nemůže dělat kroky zpět a proto, paní von der Leyen, já bych chtěla, abychom opět oživili proces špicen kandidátů na příští volby 24. A je třeba, aby Evropa i řešila problémy lidí, aby byla schopna řešit aktuální výzvy a musíme eh, eh, to vědět, že to tak bude, dříve než podpoříme komisi. Je třeba vědět, zda budete schopna i eh, uřídit tu změnu, která nás čeká, tu transformaci, kterou po nás chtějí mladí lidé, kteří nám Eh, kteří na to apelují a vy jste sice poslala eh, dokument, který eh, to popisuje, ale nepříliš konkrétně. Třeba hovořit o tom konkrétně, bojovat proti změnám klim, klimatu a převést to v legislativu především. Ten zákon je nutný. Stejně tak je třeba si stanovit závazné cíle, abychom mohli splnit náš závazek snižovat emise do roku 2030. A kromě ekologické transformace pro nás je zcela zásadní, aby nikdo nezůstal pozadu a a proto rádi vidíme, že chcete vytvořit fond pro spravedlivou transformaci. Také třeba i vytvořit plán investic pro udržitelnou Evropu. Je třeba, aby bylo všem jasné, že důležitou součástí tohoto úsilí musí být veřejné investice. Když jsme chtěli zavést eh, cíle udržitelného rozvoje v evropském semestru, tak nejenom jsme chtěli, abychom to vzali do úvahy jako princip, ne, chceme, aby se zavedla kritéria, ukazatele eh, a mm, my nechceme mm, tedy eh, penal, my, nech, my nech, ne, my nechceme, eh, aby se penalizovaly ty vlády, které mají deficit, ale dělají to pro udržitelnou budoucnost a pro lidi. Pro ty investují a proto chceme, abyste také i, eh, jak vy jste správně řekla, zavedla větší flexibilitu do ekonomických eh, pravidel a do boje s nezaměstnaností. Evropa musí chránit ty nejvíce zranitelné a proto vždycky budeme podporovat sociální evropský pilíř a konkrétně tu záruku pro děti a záruku pro mládež, paní von der Leyen. Chybí nám eh, akceschopnost, eh, větší boj proti chudobě, abychom mohli financovat všechny tyto politiky, tak každý musí se na tom podílet. Velké technologické korporace, vy chcete, aby přispívali eh, zdaní ale také eh, máte v hlavě nějaké číslo již? Vy jste zmiňovala, že je třeba chránit eh, eh, situaci pracovníků, kteří pracují v těch nových platformách a takže tady vězte, že my to podpoříme, takovouto směrnici. Já vidím ráda, že také jste zakomponovala i tu otázku rovnosti pohlaví. Víte, pro moji politickou frakci to je priorita, jasná priorita, přijmout strategii rovnosti, která bude závazná a za zahrnout tam násilí na ženách na, jako jeden z trestných činů na seznamu Evropské unie. To je určitě dobrý začátek. Vy říkáte, že budete bránit právní stát a navrhujete nový mechanismus, abychom zajistili eh, plnění právního státu. Můžete nám vysvětlit, v čem to bude spočívat takovýto mechanismus? Já si myslím, že pro mnohé zde by nás uklidnilo, kdybyste potvrdila, že skutečně máte v úmyslu zachovat ty nároky které, se kterými přišla stávající komise, konkrétně pan Timmermans, který tak dohlížel na právní stát. A potom otázka migrace. Velice si ceníme vašeho návrhu vystupovat solidárněji vůči některým členským státům a zreformovat Dublin. Musíme hovořit o solidaritě, musíme hovořit o humanitárních koridorech a nejenom jde o to posílit bezpečnost, zvýšit Frontex početně, ale jde o to zachraňovat životy lidí a pro proto potřebujeme eh, systém záchran, který nebude kriminalizovat nevládní organizace a potřebujeme systém humanitárních víz. Pouze takto budeme plnit to, co situace po nás chce. Paní Fardelajen, my jsme tady, abychom vás poslouchali a my nepřejeme si nějakou institucionální krizi, která by ještě Evropu uvrhla do větších turbulencí. Ne, potřebujeme ale mít záruku, aby v příštích pěti letech Evropa byla schopna eh, eh, řešit věci a přijímat opatření. Moje politická frakce při přijme rozhodnutí dnes odpoledne. Bez pochyby uděláme to tak, abychom eh, vždy zajistili to nejlepší pro Evropu aby lidé eh, zase získali důvěru v Evropu a na této cestě eh, určitě nás čeká úkol velice zajímavý a to je vybudovat více a lepší Evropy. Děkuji, pan předseda Čološ. Máte slovo. Doamnă președintă desemnat, parlamentul în fața căruia vă aflați astăzi nu a fost niciodată. Vážená paní von der Leyen, parlament nebyl nikdy tak důležitý a nikdy si nebyl tak vědom odpovědnosti, kterou nese. Víte velmi dobře, že rada, kterou vás navrhla, je také rozdělena. Vytvořen byl kompromisní eh, globální balíček po eh, dlouhých jednáních. Jsem smutný, že eh, rovnováha mezi východem a západem zde nenalezla uplatnění a že by bylo lepší, kdyby bylo kolegium komisařů vyváženo lépe. Vy jste byla nominována i z důvodu Eh, závazků, které jste na sebe vzala. My chceme mít jistotu, že Evropa udělá další pokroky a očekáváme mnohé. Myšlenka systému špicn kandidátů, to znamená, že eh, všichni evropští občané budou moci zvolit předsedu Evropské komise, eh, nedojde naplnění. To by se mělo změnit. Jsme rádi, že jste se dotkla budoucnosti Evropy. To by mělo umožnit, tu by mělo umožnit demokratizaci Evropy. Víte dobře, že jsme až do posledních dnů s vámi jednali, mám na mysli alespoň pro evropské síly a nalezli jsme společnou platformu. Abychom vás zvolili, potřebujeme mít i společný pracovní rámec mezi komisí a parlamentem eh, s jasnými cíly pro dalších eh, pět let. Naším plánem je vás podpořit, pokud slíbíte zcela nezávisle obnovu Evropy. Cíle, které jste dnes předestřela, jsou zcela jasné a pro evropské síly eh, je každopádně mohou podpořit a tak můžeme pro evropské občany vybudovat Evropu, která eh, opět skýtá naději. Před volbami se říkalo, že v novém parlamentu bude mnoho antievropských sil a to sebou přinese mnoho eh, potíží. To se takto ale nes pro Proevropské síly jsou v tomto parlamentu stále ještě velmi silné a nesmíme nyní miliony Evropanů zklamat, které řekli Evropě své ano očekáváme, že právní stát bude bez pochybností podpořen. Nesmíme ani zklamat miliony mladých lidí, kteří apelovali na eh, eh, ochranu klimatu a kteří který, eh, kteří potřebují eh, pracovní místa. Nesmíme ani zklamat podnikatele, eh, zaměstnance a zemědělce, kteří chtějí mít možnosti pro Evropu v otevřeném světě. Chceme mít hospodářství, které slouží lidem, které pracuje ekologicky na udržitelné bázi a které také nebude vylučovat nové technologie a digitalizaci. To má být možnost, nikoli omezení. Vnitřní trh Eh, nesmí být závislé na byrokratech a číslech, ale musí zajistit blahobyt lidem. A paní von der Leyen, my také od vás očekáváme, že budete Evropu vést a sice v proevropském duchu. Evropa není pouze správní jednotka, ale je politickým cílem. Chcete-li být potvrzena tímto parlamentem, eh, což doufám, což vím, pak budete často slýchat, že lecos není možné, lecos eh, nelze změnit, ale my budete muset tuto změnu zajistit. Děkuji. Notre maison commune brûle. Náš společný dům hoří. Protože víme, že je zde obrovský problém s biodiverzitou, která znamená, že i naše vlastní zdroje se zkracují, zmenšují neoliberální myšlenky, technologická revoluce. Náš dům hoří, protože samozřejmě utrpí i naše základní hodnoty, svobody. Toto je urgentní záležitost a právě proto nepotřebujeme pouze nějakou dobrou vůli, potřebujeme skutečně odhodlání, které bude znamenat, že změníme to, co se děje a že musíme samozřejmě bojovat proti těm, kteří chtějí zachovat status quo. Musí dojít k obrovské změně, kterou právě podporuje naše politická skupina. No a Vážená paní von der Leyen, před třemi týdny jste v podstatě vlastně ani vy sama nevěděla, že budete zastávat jednu z největších pozic v Evropské unii. To znamená, že se musíte opravdu velice rychle učit misi. Ovšem nevíme ještě zatím, jak si představujete mm, ty změny, které nás čekají v oblasti politických záležitostí. To, co jste ale nyní před chviličkou řekla, znamená, že chcete opravdu dosáhnout jasného pokroku, že chcete dosáhnout rovnosti mezi muži a ženami, to skutečně vítáme, a že rovněž chcete snížit o polovinu CO2 emise do roku 2030. Pokud jde o daň uhlíkovou na hranicích, to rovněž vítáme, že chcete bojovat proti chudobě, že i vaše odvaha je z vašeho projevu velice jasná. Ovšem ten projev ještě nesplnil všechny naše očekávání. Například vy jste hovořila o těch dvou etapách, dvou krocích v oblasti plnění klimatických cílů. Proč to neuděláme okamžitě? na základě všech těch věcí, o kterých jste hovořila i v rámci našich politických eh, skupin, našich jednání, jste hovořila o určitých kondicionalitách, podmínkách, aby se připravili všichni, všichni byli na stejné startovací eh, eh, čáře, abychom na nikoho nezapomínali. Ovšem, pokud se zvýší cena uhlíku, tak všichni ti, kteří jsou nejslabší, samozřejmě to na ně bude mít obrovský dopad. Eh, nejde pouze o nějaký fond přizpůsobení se změnám, o kterém jste hovořila, ale v podstatě o revizi našich daní, tak aby skutečně ten systém byl spravedlivější, protože životní prostředí to není pouze klimatická záležitost, biodiverzita, vyčerpání našich zdrojů a tak dále, přírodních zdrojů. To jsou veliké problémy. A dále je to společná zemědělská politika. Největší eh, rozpočet, eh, který to mm, vlastně pohlcuje, to je rovněž obrovský problém. Vaše ambice musí být i v této oblasti velice rozsáhlé. Pokud jde o například dále záležitost eh, smluv o volném obchodu. To je velice důležitá věc, která ovšem ale znamená větší rozkoly mezi jednotlivými zeměmi. Musíme zde samozřejmě zajistit jasné klauzuly, které se týkají udržitelného vývoje. Tyto záležitosti musí být závazné, tak aby tam nedošlo k nějakým preferenčním ehm, přístupům k investicím, které nejsou ekologické, které nejsou udržitelné. No a dále je to problém určité Evropy, která představuje určitou pevnost. My zde samozřejmě nemůžeme zajistit za každou cenu um, tuto, tuto pevnost Evropy. Přece musíme samozřejmě reagovat i na problémy uprchlické krize. Potřebujeme v této oblasti nový pakt, eh, eh, vy jste hovořil, že potřebujeme nový pakt pro uprchlické záležitosti, že my vlastně máme už tento pakt. Já myslím, že bychom neměli opětovně vymýšlet kolo, že bychom skutečně měli využívat nástroje, které máme k dispozici. A pokud jde o právní snad, vaše zaangažování je samozřejmě velice hezké, ovšem je to takové vákní. My musíme zajistit to, aby jsme všude respektovali naše um, hodnoty, naše standardy. Vidíme, že v Polsku nebo v Maďarsku je zde obrovský problém, pokud jde o právní stát, pošlapávání právního státu. Čili vidíte, že potřebujeme opravdu obrovské změny environmentálního, sociálního, demokratického charakteru, politického charakteru. To znamená, že skutečně musíme mít mnoho energie a odvahy, abychom to splnili. Ekologové a zelení jsou samozřejmě připraveni vám v tomto pomáhat. Vážená paní von der Leyen, já bych vám chtěl říci, že naše politická skupina se opravdu snažila vytvořit takovou proevropskou většinu většinu, která chce změnu. Potřebujeme samozřejmě ale čas a my bohužel tento čas nemáme. My jsme samozřejmě velice rádi, eh, že mm, za vaše slova, ovšem my potřebujeme vytvořit určitou alianci, určité společenství, které nám umožní překročit populistické názory, populistické zájmy. Já už jsem o tom hovořil i minulý týden pokud budete dneska zvolena, tak nás musíte přesvědčit o tom, a to skutečně každý den, že vaše názory a vaše návrhy budou reagovat na urgentní záležitosti environmentálního, sociálního, ekonomického charakteru, to znamená existenciálního charakteru, všechny výzvy, které před námi stojí. Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegové, vážená paní ministrině von der Leinová. Dnes v tomto parlamentu musíme učinit velmi důležité a personálně exponované rozhodnutí. Funkce předsedy Evropské komise má velký význam a proto musí být toto rozhodnutí učiněno s velkou opatrností. Pouze osoba s mimořádnou způsobilostí přichází v úvahu. Paní ministrině von der Leinová, s velkým respektem pro vaši osobnost, my z frakce Identity a demokracie se domníváme, že pro tuto funkci vhodná nejste. Já to stručně zdůvodním. Za prvé, my Němci s vaším způsobem vedení funkce máme vlastní zkušenost. Z posledních let vás známe jako ministriní pro rodinu, práci, sociálních věcí a obrany. V žádném z těchto postu jste nedostála eh, potřebám a očekáváním eh, německého lidu. Vy jste eh, ušetřila k smrti naši armádu, je mizerně vyzbrojena, není obrany schopná. Naše armáda si oddechne, když zítra bez ohledu na výsledek dnešního hlasování podáte demisi nyní eh, právě německé vlády v minulosti eh, často eh, pos, politiky, kteří se znelíbili, odsunuli do Bruselu. Toto ale dnes se již nemůže stát. A nic nenasvědčuje tomu, že byste funkci předsedkyně Evropské komise vykonávala lépe než funkci ministerskou a nic na tom nemění až ani vaše vágní eh, eh, sliby eh, levice a liberáli ujišťujete, že eh, budete dodržovat, eh, respektive trvat na článku 5. Jiným slibujete zase eh, spravedlivé zacházení s migranty a tak dále. Dnes zase předkládáte pestrý vějíř jiných slibů. Skutečně tady předkládáte klasický způsob chování mainstreamového politika, hrajete si na Jekyla i Hyda, jen abyste eh, se zalíbila všem. Vaším problémem je, že vám chybí přesvědčivá vize moderního, eh, lidem sloužícího a eh, na, na potřeby lidí zaměřeného politika. Slibujete ještě více zdanění, ještě více poručnictví, ještě více Eh, funkcí. Jste skutečně zakotvená ve starém myšlení, ale necítíte to. Z otázek, které jsem vám minulý týden položil v rámci konference předsedů, jste eh, odpověděla eh, pouze na jednu a i to na neuspokojivým způsobem nás nemůžete přesvědčit, ani se nás svým proslovem eh, nepřesvědčila dnes a nebudeme proto pro vás hlasovat. Děkuji. Děkuji, pan předseda Fito, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem si vás vyslechl, paní von der Leyen, s velkou pozorností. A i celá moje frakce. Musím říci, že ve vašem projevu tady Eh, mm, vypadá to, že to, co jste řekla, se rozměnilo vzhledem k tomu, co jste řekla minulý týden. A tady